Um, Dobré odpoledne, kolegové, vítám vás na odpoledním zasedání, které tímto zahajuji. Máme tady eh, zápis ze včerejšího zasedání, ten je tady k dispozici a pokud nemáte žádné připomínky, eh, někdo se hlásí, takže prosím, máte slovo. Děkuji. Rád bych dal